píši mm, mm, šest právních akt, která mm, vznikla v, ve spolurozhodacím postupu. Titul těchto právních akt je zmíněn v zápisu. Milí kolegové, kolegyně, konečný návrh programu, který byl schválen na konferenci před